dětí prostřednictvím internetu. A já uděluji za komisi slovo panu komisaři Istrianidesovi. Dobrý den, máte slovo, prosím. Dear President, honorable. Vážený pane předsedo, vážení eh, poslanci. Sexuální zneužívání dětí je monstrózní zločin. Evropská unie proti němu již podnikla spoustu kroků, jak v reálném světě, tak online. Směrnice proti zneužívání dětí obsahuje eh, mnoho nástrojů, tak aby členské země mohly efektivně eh, na tento zločin reagovat a aby byla usnadněna jejich mezinárodní spolupráce. To znamená, že komise nebude v blízké budoucnosti navrhovat novou legislativu, nýbrž bude se soustředovat na implementaci té stávající. To znamená na transpozici eh, této směrnice eh, do právní systémů členských zemí. Vyhodnocení předložíme v Dubnu. Zatím tedy máme částečné výsledky. Komise v současné době je uprostřed eh, série bilaterálních kontaktů s jednotlivými členskými zeměmi, eh, tak aby usnadnila mezinárodní spolupráci. Jde zejména o informace, eh, které mohou dokázat zapojení do zneužívání dětí online tady je největší překážkou eh, to, že eh, mnohé z těchto dat jsou v držení soukromých eh, firm a aby tyto zločiny mohly být stíhány, je třeba, aby byl zajištěn přístup k těmto datům. Jsou to problémy, které známe i z jiné části kriminality v kybernetickém prostoru vzhledem eh, globální povaze internetu musí Evropská unie eh, zohlednit také potřebu spolupráce se strategickými partnery v zahraničí. Zároveň je třeba eh, konzistentní přístup a to se týká také boje proti eh, zločinu jako takovému, kybernetické bezpečnosti, ochrany spotřebitelů a ochrany dat v elektronickém obchodování. Výzvy, které zde před námi stojí, budou součástí balíčku eh, společném digitálním trhu, který se připravuje a samozřejmě eh, součástí bude také otázka globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu. Tato globální eh, aliance se skládá s příslušných ministrů 54 zemí a půjde o způsoby eh, společného stíhání, společného vyšetřování, s cílem, eh, aby se eh, eh, zneužívání dětí online omezilo. Globální aliance byla v mnohých věcech již úspěšná. Závazky vyplývající z této globální aliance vplynuly již do legislativ zúčastněných zemí, ale je třeba dělat více je třeba zajistit, aby všechny země nadále eh, plnili cíle těchto, eh, této iniciativy tím, že budou dávat dohromady své zdroje. Dále budeme se snažit zapojit více zemí. Eh, za třetí je třeba reagovat na rizika a hrozby z reálného světa a přizpůsobovat svoji činnost aktuálnímu vývoji. bude třeba vyvinout užší spolupráce s internetovými firmami, které mají eh, významné postavení na internetovém trhu. A komise bude také podporovat partnerství soukromého a veřejného sektoru, eh, zejména v tom smyslu, aby vyšetřovatelé a policejní složky lépe spolupracovali s významnými internetovými firmami. Komise dále eh, bude eh, spolufinancovat eh, stávající Centrum pro bezpečný internet. Dále takováto eh, střediska pro eh, bezpečný, bezpečný internet fungují už ve 27 členských zemích. Eh, skládají se například se z centra, která pomáhá rodičům a dětem bránit se proti takovýmto útokům. Dále budujeme digitální centra, která dávají k dispozici speciální nástroje přizpůsobené pro školy a poskytovatele internetu. Dále eh, součástí bude eh, online poradna pro děti, eh, kde by se děti mohly informovat, jak se chránit proti těmto útokům a dále hotline pro informace o e, objevených e, zdrojích dětské pornografie online, e, přičemž tato poradna bude oznámení verifikovat a předávat vyšetřovacím orgánům. A Dále eh, budeme mít další linky, eh, které budou upozorňovat eh, poskytovatele internetu na pornografii přinášenou po jejich sítě. A komise dále bude podporovat efektivnější vymáhání zákona v podobě účinnější identifikace obětí a pachatelů tím, že budeme podporovat sdílené databáze údajů. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu komisaři a za jednotlivé frakce bude hovořit jako první za EPP Monika Holmajerová na jednu minutu. Pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, Nejdříve bych chtěla poděkovat za tuto rozpravu, kterou považuji za velmi důležitou. V poslední době čelíme skutečně explozi těchto spáchaných činů a počtu zneužitých dětí prostřednictvím internetu. Internet je dobré prostředí pro podporu pracovních míst, ale Internet je bohužel i místem, kde se lidé stávají oběťmi zločinu. Mám otázku, kterou bych chtěla položit Olisi. Zřídili jsme ISIS-3 a poté, co víme, že internet je hlavní platformou je e, zajištěno, že je k dispozici dostatek personálu pro to, abychom mohli tedy e, sledovat tento specifický, e, tuto specifickou formu zločinu s dostatkem personálu. Já jsem se dozvěděla, že máme pouze tři osoby v Europolu pro celou Evropu. Ano, Europol má mnoho zaměstnanců, ale oni se musí zabývat různými typy zločinu, například organizovanou kriminalitu a tak dále. Takže moje první prozba spočívá v tom, potřebujeme navýšit personál. A dále je třeba, aby v členských státech se rychle implementovala směrnice, která je z roku 2011 a která je dobrá. Je tedy třeba, aby členské státy ji skutečně prováděly. Dále eh, partnerství veřejného soukromého sektoru považuji za skvělá, ale je třeba se podívat, jak jsme tedy pokročili v této věci. A dále, co se týče šifrování, eh, na jedné straně zajišťuje soukromí, ale na druhou stranu musíme nalézt metodu, jak eh, zabránit tomu, aby pomocí šifrování se chránili těžší zločinci, kteří zneužívají tisíce dětí prostřednictvím internetu. Eh, kolegyně na vás položila modrou kartu, jste ochotná eh, zodpovědět, takže paní Karpíny. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, toto téma je velmi důležité a já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že zneužívání dětí je strašným zločinem. Víme, co se děje na světě a musíme zauvažovat nad tím, co je třeba proti tomu učinit. Paní Holmajer, já bych se vás ráda zeptala, Zda jste toho názoru, že ten svaz, o kterém hovořil pan komisař a který je financován, komisí, zda má i současně poskytovat ochranu údajů, neboť tento svaz tedy řídí, má ta data a má také přístup ke všem údajům těch, kteří e, jsou prošetřováni. Jste e, toho názoru, že skutečně tento svaz poskytuje tuto záruku? Pokud e, se na internetu analyzují data soukromými firmami, tak e, se to dělá pomocí technických algoritmů, protože těch dat je skutečně velice mnoho. A pouze v případě, kdy se objeví specifické e, prvky, jako například e, znásilnění dítěte tímto algoritmem, tak pak se tedy tato data skutečně prošetří přímo a já si myslím, že z tohoto pohledu je důležité, aby ta možnost to přímo prošetřit a podívat se na ta data pak konkrétně existovala. Děkuji a nyní kolegyně Sipelová. Za socialisty a demokraty děkuji. Zneužívání dětí, na tom se shodneme všichni, jsou závažné zločiny, které vedou u obětí často k dlouhotrvajícím škodám tělesným, psychickým a také sociálním. Internet vytváří možnost rozširovat obrázky a fotografie zneužívání. Internetoví pachatelé používají internet proto, aby kontaktovali děti a vytvářeli kontakty s dětmi. V roce 2011 jsme společně s radou schválili směrnici pro to, aby státy mohly účinně zakročit proti takovémuto typu zločinu společnými standardy, společnými definicemi zločinu a trestu odpovídajícího testu a také jsou zde společná ustanovení o stíhání těchto trestných činů a to platí i pro trestné činy v zahraniční. Prevence a ochrana obětí hledí důležitou úlohu, rovněž také zlepšení mediální kompetence. Co se nemění, je to, že zablokování takovýchto obsahů může být pouze přechodným řešením. Cílem musí být, a to právě v zájmu obětí, závazné smazání veškerých takovýchto údajů. A není možné, aby o tomto eh, rozhodovali sami eh, soukromí poskytovatele. Pokud by tato směrnice byla plně eh, kompletně implementována, tak by to bylo v pořádku, ale členské státy zjevně nemají dostatek politické vůle, aby to učinili. V lednu 2014 komise zapsala varo, poslala varovní dopis 11 členským státům jako první fáze eh, postupu o porušení o nesplnění povinnosti. A pouze v Řecku, proti Řecku toto ukončilo. Má samotná země implementovala až v listopadu minulého roku bez varovného dopisu. Členské státy musí splnit své úkoly a komise musí plnit svůj úkol strážkyně smluv. Nesmí tady být drženlivá v tomto vůči členským státům. Je třeba, aby komise předložila, zprávu o té směrnici, má tuto povinnost, takže já jsem zvědavá, jak ta zpráva bude vypadat. A nesmíme zapomínat na jednu věc. Zneužívání není virtuální, zneužívání se koná reálně každý den. A je strašné, jak velké rozdíly panují v přístupu k tomuto problému v různých členských státech a regionech a v některých se dokonce tento problém zcela ignoruje. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Holmajerová eh, položila kartu modrou. Já to tady výjimečně povolím, protože běžně to není, pokud někdo sám již měl řečnickou dobu v rozpravě. Ano, já bych se jí i mohla vzdát, ale chtěla jsem se zeptat paní Sipelové, zda skutečně je toho mění, že například Google pokud náhodně objeví nějaký obsah, eh, kde vidí, že je znásilněno dítě. Myslíte si skutečně, že to nemají sami smazat, ale že mají nejdříve počkat na to, až budou mít nějaký pokyn od oficiálních úřadů či od soudu? Já si myslím, že u závažných zločinů je důležité, aby soukromé podniky skutečně mohly samostatně jednat. Tam už se nejedná o soukromí. Paní Siper, milá kolegyně Holmajerová, každý občan je povinen, pokud eh, náhodně objeví nějaký zločin, je povinen přiměřeným způsobem zasáhnout. Ale v diskusi o této směrnici jsme jasně viděli, že vedle jednoznačného zneužívání dětí existuje také řada takových případů, které nejsou jasné, které jsou na hraně. A proto je důležité, aby v takovýchto otázkách se poskytovatel obrátil na veřejné orgány. Děkuji a jako další má slovo za evropské konzervatistice kolega Kirkhope. Vážený pane předsedo, to, jak každá společnost chrání své děti, jak chráníme nás všechny. Samozřejmě, že absolutní pravda, absolutní Eh, zlo, to je velice obtížné nějak hodnotit. Ovšem zneužívání dětí tam skutečně není žádných pochybností. Je to opravdu nejhrůznější zločin a musíme proti tomu bojovat na všech úrovních, aby, se, aby naše děti netrpěly. Samozřejmě, že musíme mít relevantní i eh, nástroje, když si položíme otázku, co máme udělat v této oblasti. Je to jednoduché. Vše, co je v našich silách, musíme spolupracovat s internetovými společnostmi, sociálními médii, školami, rodiči, policejními orgány orgány Musíme zabránit tomu, aby vyhledávače umožňovali tyto obrázky. Musíme samozřejmě je, je pronásledovat, musíme skutečně poskytnout spravedlnost obětem a nalézt nástroje, které nám to umožní. A musíme obětem samozřejmě umožnit i pomoc a asistenci, aby se cítili bezpečně. Jsou, je zde mnoho, mnoho temných koutů na internetu a ty nejhrůznější zločiny právě probíhají na internetu. Děti potřebují společný hlas. Děkujeme, vážený pane předsedo, říká pan předseda, děti potřebují ochranu a ochranu jejich dětství. Děkujeme. Děkuji za liberále na dvě minuty kolegyně Natalie Grispek. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně, před několika týdny v našem výboru Libre jsme právě vědli takovou velice důležitou rozpravu o kyberkriminalitě, o kyber útočnících. A samozřejmě, že máme i statistiky k dispozici, které jsou opravdu šílené a které skutečně mm, znamenají, že je zde asi 4 miliony pornografických materiálů, které vidíme na internetu. Oběti jsou čím dál tím mladší, 10% těchto obětí je mladších dvou let. Obrázky, které jsou nesmírně násilné, sítě opravdu zašifrované, které jsou opravdu nesmírně sofistikované. Před několika týdny já osobně jsem začala se snažit vůbec chápat tuto záležitost v oblasti takzvaného dark webu. A uvědomila jsem si jaké hrůzné stránky, nebezpečné stránky mají tyto sítě. Některé takové sítě Freenet například jsou opravdu zahlceny pedofily a my, milí kolegové, kolegyně, nesmíme zůstat nečinní. Když jsem si přečetla zprávu Eh, organizace. A tak jsem si uvědomila, že v roce 2014 došlo k nárůstu o 100% vůbec těchto mm, eh, signálů, které se týkaly pedofilních eh, materiálů, pedopornografie na internetu roste čím dál, tím rychleji mm, vůči tomuto hrůznému činu, těmto temným stránkám naší demokracie. Jaká by měla být naše reakce? můžeme skutečně mít nějaké hodnocení celé této, této záležitosti, hodnocení toho, jak se implementuje naše směrnice z roku 2011. Je tam určité tran, transpoziční období 13. Ehm, prosince 2013, to bych ráda eh, připomněla komisi. Mohla by nám komise říci, jak vykonává strážkyni smluv v tomto ohledu? a jaká je zároveň um, možnost eh, Joint Action Task Force této společné eh, pracovní skupiny Europolu a Centra z kyberkriminality, které by měly být aktivní v této oblasti. Pane komisaři, vy jste nehovořili ještě o jedné věci, a to je mi líto, o tom, že bychom měli blokovat takové stránky, jakmile zjistíme, že právě tyto stránky obsahují tyto hororové obrázky pedofilie. Děkuji. Děkuji, další řečnice je na minutu a půl za GUNGL e Martina Andersen. Milí kolegové, milé kolegyně, jsem velice ráda, že věnujeme pozornost tomuto problému. Musíme mít detailní návrh, který, jak víme, má um, připravit výbor Libe. Samozřejmě, že toto je obrovská záležitost. Musíme se podívat na všechno od samotného základu celého problému, abychom zajistili to, že naše děti se cítí ochráněny, děti mají smartfony ve svých kapsách, málo z nich vůbec zná rizika spojená s touto technologií. Měli bychom se podívat na nebezpečí nových médií, tak aby děti se mohly chránit preventivně, aby rodiče, aby učitelé měli dostatečné nástroje, informovat děti, musíme hledat nástroje, řešení, které budou chránit děti, ale zároveň svobodný volný internet a zároveň zvýší povědomí. U mě v mém okrsku v Severním Irsku nedávno takové určité fotografie v podstatě ne, téměř nevinné děti byly zneužity takto na, na internetu. Mnoho e, stovek takových fotek dětí školou povinných se dostali na pornografické stránky pedofilů. To je opravdu šílené. Měli bychom opravdu být nesmírně obezřetní. Mnoho lidí, kteří e, využívají tyto obrázky nebo si je stahují, tak by měli být rovněž postiženi. Ovšem zde je otázka vlastnictví, fotografii, sociálních médií, jakým způsobem se můžeme k tím dostat legálním nebo nelegálním způsobem. Děkuji za pozornost. Děkujeme a nyní za zelené má slovo paní Jean Lambert na dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych řekla, že my všichni být, bychom uvítali revizi, přeskum této směrnice v, mm, později v letošním roce. Je to opravdu šílené, když si uvědomíme, kolik členských států ještě netransponovalo plně ustanovení této směrnice. Odstranění stávajícího obsahu na internetu je zásadní záležitostí. Tato směrnice velice jasně hovoří o tom, že eh, je důležité postupovat směrem dolů, že všechny aktivity v tomto ohledu musí být povinné. Členské státy by měly blokovat tyto stránky, všem musíme si být jasní toho, kde leží odpovědnost. To je součást i odpovědi na jednu z otázek. Poskytovatele služeb například musí jasně vědět na základě legislativy, co mají dělat, přesně jak mají jednat. A tato směrnice jasně hovoří o odpovědnostech jednotlivých hodně. A samozřejmě bych uvítala, aby nám komise řekla trošku více o potížích, se kterými se setkáme vyjednává v oblasti dohod s třetími stranami, kde například právě mm, jsou hostitelské servery těchto webových stránek, protože my víme, že takové obrázky e, pornografické, pedofilní by neměly být akceptované nikde ve světě. Samozřejmě, že zneužívání dětí musí být e, trestáno všude na světě, nesmí být povoleno. Samozřejmě, že musíme udělat vše, co můžeme, abychom chránili zranitelné děti. Různá opatření, které se týkají například i reportování o pohřešovaných dětech, musíme samozřejmě samozřejmě přemostit všechny mezery v našem asilovém systému, tak aby skutečně jsme mohli okamžitě vysledovat pohřešované děti. Dále je to záležitost prevence, o tom se zmínili kolegové, o posílení povědomí dětí, mladých lidí, tak aby si byli vědomí rizik, které to, tento nový svět představuje. A samozřejmě, že internet hraje velice důležitou roli určitého kontaktu samozřejmě pro e, děti, které například nechtějí informovat o těchto hrůzných činech své rodiče nebo učitele. Samozřejmě, že velice důležité jsou i vztahy, osobní vztahy, tak aby děti skutečně pochopili, co se děje v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme. Jste ochotná odpovědět na modrou kartu, paní kolegyně? Dobře, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost, vážená paní kolegyně. Vy jste se zmínila o transponování této směrnice, že je to teda velice důležité a že mnoho členských států jak si pokulhává v tomto ohledu nebo vyčkává Rovněž jste se zmínila o spolupráci se třetími zeměmi, která je občas obtížná, jsou tam různé překážky. My ovšem jste samozřejmě všichni s tím souhlasíme. Proč teda si myslíte, že vlády nedělají něco na národní úrovni? Proč si myslíte, že tomu tak je? Zpráva, kterou očekáváme z komise, nám snad objasní to, proč některým státům to trvá tak velice dlouho, aby implementovali tuto směrnici. Pro některé státy je to asi otázka toho, zda to nějak odpovídá, je v souladu s jejich vlastní legislativou, zda budou muset změnit nebo zvýšit eh, postihy. Ovšem je neuvěřitelné, přesně jak vy jste se o tom zmínil, že země některé opravdu nic nedělají v tomto hledu, že to je zásadní v ochraně mladých lidí a musíme teda se ptát i našich kolegů na národní úrovni, aby neustále poukazovali na tuto otázku a ptali se, proč to ještě, proč transpozice nedošlo. Thank you very much. Um... Děkujeme, říká pan předseda. Za nezařazené nyní Diane Doc, která má jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Internet je jeden z nejdůležitějších výdobytků, pokud je o rozšiřování možností pro biznes, pro podniky, pro spotřebitele. Zároveň si musíme uvědomit, že eh, ho zneužívají kriminálníci, kteří takto zneužívají děti onlineovým způsobem. To znamená, že je to oblast, kde bychom měli spolupracovat, nalézt společná řešení, bojovat proti tomuto zneužívání dětí. U mě v mém okrsku v Severním Mirsku máme nezávislou zprávu, která byla zveřejněna o zneužívání, sexuálním zneužívání dětí v listopadu 2014 Kathleen Marshallová. Hovoří se tam o tom, že například v jedné škole identifikovali šest případů onlineového groomingu v posledních čtyřech letech. V jiném případě, například v zařízení pro zranitelné mladé lidi, hovořili o tom, že onlineové zneužívání dětí se zvýšilo z 5 v roce 2008 na 25 v roce 2013. Dávný průzkum v této oblasti hovoří o neuvěřitelném zkušenosti toho, že jedna z, z, z 15-16 letých mladých lidí již zažilo takový ekonomii. Pane předsedo, musíme zajistit, aby naše mladé lidi věděli, jak pracovat s internetem, ale zároveň, aby ty obrovské společnosti, které řídí internet. Já se omlouvám, říká pan předseda, ale skutečně jste vyčerpala úplně svůj čas. Další řečník na minutu a půl je tady už Svěvka. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, jedním z mnoha eh, způsobů eh, kriminality na internetu je eh, právě eh, zneužívání eh, dětí to nej, nejstrašnější. Máme tedy velmi málo času, abychom mohli zareagovat. Je zde naši odezvu na Europol, na zprávu Europolu, která upozorňuje na růst objemu této, tohoto druhu kriminality. Pokud jste si přečetli tuto zprávu, eh, pak víte, kterým směrem se rozvíjí tento zločin. Tady se dokonce navazují eh, živé online eh, čety a prostě takový jakýsi podivný zločinec z Kajmanských ostrovů, tam, kde se prostě nedají kontrolovat toky financí, tak tam se si ukájí své odporné choutky. Čili to znamená, že potřebujeme harmonizaci předpisů, které pomohou účinně eh, bojovat proti tomuto druhu eh, zločinnosti, Eh, spolupráci příslušných agentů členských zemí a tak dále. Eh, to není jenom bezprostřední eh, zabraňování této, této komunikace, ale také prostřednictvím vzdělávání. Řečník je přerušen. Kolegové, já vás opravdu musím požádat, abyste se drželi svého přiděleného času. Musíme v 11 hodin začít hlasování a pokud to bude takto dál, tak se nedostane na mnoho kolegů. Kolegy. Emilian Dali. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Hovoříme o milionech eh, snímků eh, dětské pornografie online a z toho dobrá polovina eh, se týká dětí do deseti let. Těžko říct, kolik dětí je tímto zasaženo. Já zde hovořím jako zástupkyně lidu, ale především jako matka. Tisíce dětí, jakých podobných jako můj syn, se stává obětmi právě této pornografické eh, kriminality. Internet je zdroj a vynikající zdroj informací, ale bohužel je také ideální pro přenos a stahování pornografických snímků dětí. My potřebujeme najít eh, řešení. Já třeba Eh, technologická řešení, a kterým se podaří zasáhnout proti černým sekcím internetu. Eh, proti příslušným infrastrukturám se eh, loni odehrál akce zvaná Anonymous a takové akce se musí opakovat abychom se chovali eh, ve smyslu naší směrnice z roku 2011, ale také, abychom drželi krok eh, s nejnovějším vývojem. Eh, tento zločin se prohřešuje na našich dětech a způsobuje jim trvalé následky. Děkuji, pane Škripek. Děkuji vám, pane předsedo s nástupem nových technologií nám vyrůstá generace mladých lidí a dětí, kteří jsou technologicky daleko eh, lépe vyškoleni než rodiče. Eh, proto je nutné, aby se rodiče věnovali ochraně svých dětí před nebezpečími z internetu. Děti jsou naivní, otevřenější, eh, takže je třeba je chránit. Myslím, že je naší odpovědností stanovit a e, uplatnit právní kroky proti producentům těchto věcí. Jako poslanec Slovenské národní rady jsem už upozorňoval na zobrazování takovýchto věcí i v e, denním tisku a naše myšlenka, naše kampaň byla podpořena více než 70 tisíci podpisy. Já jsem přesvědčen, že eh, ohrožování morální, eh, morální ohrožování mládeže začíná už eh, nemravnými obrázky v novinách. Děkuji. Nyní na jednu minutu paní Cecilie Wikström. Děkuji, Pohlavní zneužívání dětí na internetu, to je čím dál tím vážnější zločinnost, poněvadž se týká stále mladších a mladších dětí. V roce 2011 jsme přijali směrnici o boji eh, proti tomuto jevu a nyní komise přináší novou zprávu a eh, nabízí konkrétní návrhy. Eh, zpráva je dobrá, ale my potřebujeme také konkrétní nástroje eh, na boj proti tomuto jevu. Protože když vidíme, jaké utrpení působí eh, tyto obrázky, tak skutečně musíme něco udělat, protože jde o naši budoucnost, jde o naše děti. A Evropský parlament skutečně se s tím musí popasovat. Děkuji. Baroness eh, Rupe na jednu minutu. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ne... Pane předsedo, děkuji vám. samotná země, samotný stát eh, není schopen se vyrovnat s touto kriminalitou, poněvadž dnes máme otevřené hranice a často chybí příslušné zdroje na to, aby bylo možné sledovat a stíhat hm, tyto zločince. Je nutné eh, nejenom eh, přihlásit se k zodpovědnosti, ale také zajistit finance, a to finance pro eh, personál, který proti tomu bude bojovat nejenom v členských zemích, ale také na úrovni Evropské unie. Je třeba, aby eh, instituce eh, měly informace co nejrychleji a je třeba zdokonalit plány pro společné reakce. Děkuji vám. Je zde na vás modrá karta od paní kolegyně Mussolini. Přijmete? Já. Frau Mussolini, bitte. Ano, prosím, takže paní Mussolini. Pokud se týče toho, co řekl poslední řečník, mě by zajímalo, jestli bychom tedy měli mít evropskou eh, legislativu eh, na to, eh, aby se usnadnila boj proti těmto eh, bojům, něco ostrašujícího. Pan Rupe? Děkuji, paní kolegyně. Já myslím, že je třeba využít každého možného opatření, konzultace expertů, tak abychom zajistili, že to bude účinné a samozřejmě také studii. Děkuji vám. A na jednu minutu paní Barbara Kapel. Pane předsedo, sexuální zneužívání dětí na internetu je strašlivý zločin a denně eh, se uploadují videa a fotografie zneužívaných dětí, jejich obrovské množství, je to niž několik milionů každý rok. Toto, tento počet narůstá 80 tisíc dalších obrázků, týká se to obrovského množství dětí a navíc ty fotografie a videa se nesmazávají, takže to má celoživotní dopad na oběti sexuální zneužívání dětí na internetu existuje již jako zločin, existuje určitá charta která eh, jasně tedy toto definuje a eh, byla zřízena databáza a také linka v rozpočtu, aby tato pracovní skupina měla dostatek lidí. A také Velká Británie do toho fondu pro ochranu dítěte věnovala dalších 50 tisíc liber. Bohužel ne ve všech eh, evropských zemích se směrnice dobře implementuje. Je třeba ale tady postupovat stejně jako v boji proti teroristům, tedy koordinovaně, abychom měli jak si ten postup na národní a mezinárodní úrovni koordinovaný. Děkuji. Na minutu a půl kolega Díaz Temera Garcia. Děkuji, pane předsedo. Více než jeden milion obrázků dětské pornografie momentálně je na internetu a každý den se uploadují nové obrázky. Sta tisíce osob je součástí kriminálních sítí. Směrnice je, respektive globální aliance jasně ukazuje, že je třeba něco učinit proti této hrozbě. Proto je důležité abychom posílili policejní a justiční spolupráci v této oblasti a také je důležité se zaměřit na prevenci. Je důležité, aby tady byly záruky pro prevenci, pro trestní stíhání těchto zločinů a také je důležité, jak se budou využívat data v trestních procesech. Je zásadní, abychom zabránili další stigmatizaci dětí, které jsou oběti těchto zločinů. I část tohoto řešení by mohlo spočívat v technologickém přístupu. strany, které ukazují takovýto obsah, eh, musí být smazány. A je třeba jasně bojovat proti šíření dětské pornografie, je třeba rozbíjet sítě, která šíří dětskou pornografii. Existují mezinárodní dohody, do kterých se zapojili poskytovatele, ale je důležité, aby se zapojil také stát a občanská společnost. Europol a Eurojust mají obzvláštní roli. A pak je zde koalice proti zneužívání dětí. Je třeba, aby všichni učinili ze všech sil to nejlepší, co mohou. Děkuji, máte tady modrou kartu od kolegyně Boržan. Jste ochotná na ní odpovědět? Jste ochotná na ní odpovědět? Byla na vás položena... Prosím, paní Boržan. Děkuji. Vážený pane kolego, vy jste hovořil o ochraně právní, policejní. Ovšem, ten čas, který potřebujeme v této oblasti, ten bude znamenat, že tam budeme mít čím dál tím více oběti. Možná sexuální vzdělávání by mělo být povinným předmětem na evropských školách. Co si o to myslíte? Sin duda que la educación... Bez pochyby Sexuální výchova by byla jedním z možných nástrojů, ale skutečně pouze jedním z několika. Není to jediný nástroj. Potřebujeme zejména to, abychom odstranili předsudky a skrupule. To se týká méně zločinů samotných, ale více jde tady o ochranu obětí je třeba, aby veškerá opatření soudní a institucionální sloužila ochrany ochraně obětí, neboť to jsou děti a ty musíme co možná nejlépe chránit. Děkuji. Milí kolegové, dostáváme se k postupu Catch the Eye. Mám seznam, který je mnohem delší než v normálních rozpravách a proto nemohu dát slovo každému kolegovi. Budu se snažit to rozdělit mezi jednotlivé skupiny spravedlivě. Jako první má slovo Marian Sanes. Euh, Vážený pane předsedo, my jsme opravdu od té poslední zprávy ztratili moc času, přes deset let. A pokud se nezmobilizujeme, tak opravdu ztratíme tuto bitvu, protože přesně, jak jste o tom hovořil, dark web, deep web, to je opravdu šílené. Musíme opravdu samozřejmě mít jednotlivé informace o jednotlivých zemích, musíme samozřejmě zvýšit povědomí dětí, rodičů, vzdělávacích pracovníků, možná i nějaká zelená linka evropská v této oblasti, blokovat, samozřejmě filtrovat jednotlivé stránky, všechny možnosti eh, Europolu, skutečně, které zatím nejsou dostatečné, musíme je posílit, tak abychom mohli bojovat proti těmto pachatelům, identifikovat oběti a samozřejmě sdílet informace. Musíme chránit naše děti a proto potřebujeme zmobilizovat skutečně úplně všechny, nejenom my, my odpovědní politici, ale samozřejmě celá společnost se musí zmobilizovat v tomto boji. Děkuji vám. Děkuji a na jednu minutu jako další Richard Howitt. Vážený pane předsedo, já jsem opravdu velice rád, že v tomto týdnu bezpečného internetu, například já rovněž pracuji v této oblasti v Británii, skutečně jsem opravdu rád, že zde máme například i hotline, že zde máme opravdu možnost odstraňovat tyto stránky, že, zde, že se snažíme o posílit spolupráci všech eh, článků v této oblasti. 30 tisíc takových eh, obrázků jsme eh, viděli o 30 tisíc navýšení, to znamená o 1%. Samozřejmě obrovské problémy, Histo- skutečně dochází eh, od 70. let k obrovskému nárůstu. Máme zde zprávu, která o tom hovoří, hovoří o tom, že digitální věk představuje obrovské možnosti, ale zároveň i zneužívání v oblasti groomingu, zneužívání dětí po internetu, bezpečnější internet. My zde zjistíme, že v podstatě dva, dvě ze

ministerstva vnitřních poslova republiky hrvatske Vážený pane předsedo, ministr vnitra Chorvatska připravil zprávu eh, v roce 2013, kde se hovoří o tom, že v podstatě každé páté dítě se setkalo s takovými nějakými návrhy na internetu a 20% bylo vystaveno um, nevhodnému obsahu na internetu. Vidíme, že ty, tito pachatelé se skrývají za falešné profily na sociálních sítích, na internetu a právě proto si myslím, že bychom měli opravdu zvýšit povědomí rodičů, dětí. Nesmíme čekat na to, že se prostě něco stane a až poté jednat, spíše bojovat na poli prevence, tak aby nedocházelo ke kontaktům s těmito neznámými lidmi za různými falešnými profily. Měli bychom i takzvaný red button, určitý červený knoflík a zároveň zlepšit logistiku těchto, postihovat tyto sítě. Ignacio Corral. Kolegyně Ignacio Corral má slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři Stylianidis. Milí kolegové, data jste viděli, data od nevládních organizací a údaje od Europolu. Jsou to údaje k problému, pro který existuje pouze obtížné řešení, neboť toto je vlastně obrácená druhá strana medaile té pozitivní strany medaile internetu. Internet je nástroj, který nám umožňuje se propojit a dělat věci, které před několika lety byly ještě naprosto nepředstavitelné. A na druhé, telné. A na druhé straně je tady ten dark web, temný internet, který uniká naší kontrole a který může být zneužíván k páchání trestních činů. A tady se jedná skutečně o děti, a proto je důležité, abychom jednali stejně rychle, jak eh, se tak rychle, jak se rozvíjí internet sám. Děkuji a jako poslední řečnice v našem postupu ke HDI vystoupí Anna Záborská na jednu minutu. Pane předsedo, pane komisaři, Chci poděkovat Monice Holmajerové za to, že upozornila na potřebu sledovat uplatňování směrnice a případně ji aktualizovat směrnice, která se týká boji proti sexuálnímu zneužívání a vykořišťování dětí a boji proti dětské pornografii. Je třeba, aby komise připravila osvětovou kampaň, která umožní dětem pochopit rizika internetu a podpoří úsilí chránit děti na internetu. Na Slovensku proběhla podobná kampaň. Já jsem ji hájila, iniciovala pod názvem Víte, co dělají vaše děti. Zde jsem poskytla rodičům základní informace o riziku alkoholu a drog. Jsou sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi. Na tuto mou iniciativu by mohla komise navázat. Boj proti zneužívání dětí na internetu musí patřit mezi priority Evropské unie a je důležité nalézt peněžní prostředky na financování takovýchto důležitých projektů. Děkuji, děkuji paní Záborské. Nádherně se držela řečnickou dobu, jednu minutu a na závěr rozpravy uděluji slovo opět komisi. Prosím, pane Stylianidesi. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, vážení poslanci, rád bych poděkoval za tuto příležitost prodiskutovat dnes toto opravdu nesmírně důležité téma, tuto obrovskou výzvu. Jistě si uvědomujete to, že Evropská unie udělala mnoho, mnoho kroků v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Ovšem, bohužel tento boj vymícení tohoto ohavného zločinu je ještě skutečně daleko. Tento boj je opravdu dlouhý, bohužel. Právě proto se potřebujeme zamyslet. Zamyslet nad politikami, které na jedné straně samozřejmě umožňují právo na soukromí a ochranu osobních údajů, samozřejmě chránit bezpečí našich občanů ale zároveň zajistit účinné vyšetřování, postihy v oblasti sexuálního zneužívání internetu. To je pozitivní povinnost členských států. Oni musí zajistit ochranu základních práv našich dětí. Jeden bod. Monika a i ostatní kolegové, kolegyně se o tom zmínili, jasně. To, co potřebujeme, je více lidských zdrojů v takových těch fokálních bodech v rámci EC3. A právě proto Evropská komise podporuje posílení Europolu. To je zásadní otázka. Všichni jsme si toho vědomi. Této potřeby. Naléhavé potřeby. Všem rád bych ještě řekl to, že tato cesta ještě nebyla úplně naplněna. Je to nesmírně bolestivá záležitost. A já jsem si jistý, že budeme spolupracovat, že budeme pokračovat v této spolupráci a že se budeme snažit udržet eh, zvyšování povědomí na co možná nejkvalitnější úrovni. Děkuji. Děkuji paní, panu komisaři. Tímto jsme ukončili rozpravu o